tímto rozpravu a hlasujeme zítra ve 12 hodin. Další. A další e, diskuze je o zprávě paní Esther de Lange, potravinová krize, podvody, potravinové řetězce a jejich potírání. Paní de Lange má slovo, prosím. Ja, dank u wel. Eh. Děkuji, pane předsedo. Většina kolegů a kolegyní asi už sedí u večeře, ale Přesto bych ráda pohovořila o velmi důležitém tématu eh, potravinové podvody. Zítra se o tom bude hlasovat. Eh, chtěla bych eh, také poděkovat ostatním frakcím a stínovým zpravodajům za velmi dobrou spolupráci. Tak jsme totiž mohli dát dohromady zprávu a jednomyslně ji schválit ve výboru pro životní prostředí. A po řadě skandálů to totiž je první projev Evropského parlamentu k tomuto tématu. hlavní problémem problémem v této souvislosti je nedostatek srovnatelných eh, dat, tak abychom vůbec byli schopni podchytit rozsah eh, tohoto jevu a vyhodnotit ho. Když vyjdeme z akademických šetření, eh, kterých existuje jenom velice málo, a, toho, a výsledků, které se dopracoval Europol, tak víme, o jaké produkty se jedná. Je to maso, olivový olej, bioprodukty, ale dokonce i jde o kávu a čaj, kde dochází k potravinovým podvodům. V Evropské unii takhle jsou v sázce miliardy a dostali jsme informace o tom, že tady existuje také organizovaná kriminalita eh, na tomto poli. Ale eh, tento jev musíme lépe podchytit, to je náš první požadavek oproti k USA, eh, pane komisaři, Evropská unie nemá žádnou společnou definici podvodů v oblasti potravin a to musíme nutně předložit. V této zprávě jsme k tomu učinili první kroky. A e, také musíme něco učinit v celé této oblasti podvodů. E, to není ještě dostatečně rozvinuto. Národní úřady totiž po dlouhou dobu nepodnikaly nic, zvláště když tyto případy neměly přímý dopad na zdraví. Ochrana zdraví Evropanů zůstává pochopitelně nejdůležitějším cílem, ale existují tady ještě jiné případy potravinových podvodů. E, to jsou Ehm, protože ehm, tady někteří využívají celého tohoto eh, systému a eh, tím podlamují důvěru spotřebitelů v potraviny a eh, informace o potravinách. Třetina spotřebitelů v mé členské zemi říká, že není možné věřit označování produktů. To přeci je ehm, velmi silné znevýhodnění. Čím méně šancí tady je tyto, toto podchytit, chytit, tím více podvodů se šíří. To znamená, musíme to více prošetřit a také penalizace. Eh, musí, eh, musí docházovat k penalizaci například skandály s koňským masem 4, se mi se to týkalo tři podniky ehm, ehm, tady podváděli. A eh, tak bylo to i v Irsku, ale jenom jeden ehm, podnik byl trestně stíhán v Irsku. A nejvyšší trest bylo 30 tisíc eur byl to jeden kontejner koňského masa, které bylo přeoznačeno na maso eh, za hovězí. Eh, tím se dalo vydělat 50 tisíc eur. Tady vidíte, co všechno se musí v Evropské unii změnit. Eh, silnější, přísnější tresty. Tím je možné vygenerovat dvojnásobný zisk těmito podvody. Toto se musí stíhat a v opakovaných podvodech musí být odňata těmto podnikům licence. Dále inteligentnější kontroly. A tady nejde jenom o větší počet kontrol, kontrol, více peněz, i když nám jistě eh, eh, leží na srdci opakované eh, takovéto kontroly. Potřebujeme úplně nový přístup Kontroly musí být méně předvídatelnější, méně úředních kontrol, více kontrol na místě. Dánsko a Itálie tady mají dobré zkušenosti, více přeshraniční spolupráce přes Europol, dále nový eh, systém časného varování. Těchto 28 národních kontrolních systémů musí být daleko lépe skoordinováno a vzájemně uspůsobeno, tak abychom pokryli celou Evropu. Potřebujeme lepší výměnu informací o eh, celém tomto eh, řetězci, o mezi um, obchodnících a um, také o situaci v supermarketech. Sice požadujeme zlepšení, ale v praxi se to nevždy eh, dobře osvědčilo a eh, diskuse pravděpodobně bude zaměřena hlavně na maso. Ehm, označení o původu jako takové eh, to není ještě nástroj pro boj proti podvodům, protože právě co se týče označování ehm, původu, tady je možné ehm, udělat podvody. Musíme se postarat o to, aby spotřebitelé byli informováni také o přísadách v poživatinách, právě u tak ožehavých potravin, jako je třeba maso. Takže právě u masa by se mělo toto kontrolovat, ovšem musíme odhadnout i dopady eh, a eh, tak, abychom eh, se vyhnuli podvodům. Jsem zvědavá na reakci kolegyní a kolegů a také na zítřejší hlasování. Děkuji. Děkuji paní de Lange a nyní máme postup ke čtyři. Prvním řečníkem je paní Eseja. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. I když toto usnesení bylo vyvoláno skandálem s koňským masem, výbor učinil správné rozhodnutí, když eh, uchopil strukturální problémy eh, v rámci potravinářského řetězce a jeho kontroly. Eh, potravinová nezávadnost dnes je velmi důležitá, víc než kdy jindy. Lidé často onemocní respektive ne tak často onemocní eh, vinou potravin, ale důvěra eh, v potravinový řetězec a eh, značení je slabá. My prodáváme potraviny opatřené definicemi o jejich čistotě a čistém způsobu výroby. I když evropská nařízení upravují značení potravin, nesmíme zapomínat, že audity nejsou vždy konzistentní a proto kontrola musí brát v potaz i možnosti eh, podvodu a eh, proto je důležité, že zpráva požaduje jednotnou definici. Pan Pitula. Děkuji. Podporuji zprávu a zdůrazňují skutečnost, že eh, důvěra spotřebitelů byla eh, pošramocená zejména skandálem s koňským masem. Eh, nicméně podporujeme tuto zprávu, jak jsem již uvedl, pokud jde o boj proti, proti podvodům v potravinářství, protože čelíme velkým nedostatečnostem v implementaci eh, nařízení. Chorvatsko zintenzivnilo své kontroly, zejména u dováženého masa a dnes ale jsme otevření celé Evropské unie, takže eh, důvěra eh, chorvatských spotřebitelů může být zneužita. Zejména masné produkty jsou velice rizikové. Eh, v Chorvatsku eh, panuje velká podpora pro přísnější kontrolní opatření a zintenzivnění boje proti podvodům. Děkuji. Paní Tomašič. Prevare u prehrambenom lancu problem s kterým se moramo oštro obračunati. Podvody, podvody v potravinovém řetězci, to je problém, který musíme řešit velmi přísně, protože to způsobuje pokles důvěry ve společný trh a také to ohrožuje zdraví občanů. Kvůli jejich nižším příjmům a také kupní síle se zvýšily potravinové podvody. A přispěly tomu i nedostatečné inspekce, především tedy v distribučních řetězcích, které jsou často nedotknutelné, protože jsou navázány na vysoká místa. Pak zde máme drobné producenty, kteří nejsou konkurenceschopní. Nicméně jejich přítomnost na trhu je důležitá a také mohou pomoci obnovit důvěru spotřebitelů. Děkuji je tato zpráva velice důležitá, protože už došlo k mnoha skandálům v této oblasti. V mé zemi jsme měli skandál s koňským masem a k tomu bych chtěl říct i pár slov nejprve musíme konstatovat, že ostražitost úřadu musí e, tady existovat a musí být učiněna opatření všemi členy 28 e, členskými státy napříč celou Evropou, tak aby toto bylo limitováno a abychom zajistili to, že se to už nebude stávat. Ale musíme se poučit a myslím, že Esther de Lange um, velmi správně říká, že zmiňuje sankce. E, sankce, které máme, ty by měly být zdvojnásobeny, strojnásobeny, možná čtyřnásobeny a to samo by možná se dramaticky, měl dramatický dopad. Potom ostražitost je samozřejmě velmi důležitá a tady také přichází otázka správného označování, správné vysledovatelnosti takovéhoto masa, jako došlo k mé zemi. Je možné to vysledovat od jednotlivého zemědělského podniku k druhému. Děkuji. Thank you very much indeed. Um...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

protože eh, došlo k selhání stávajících kontrolních systémů, eh, tak jsme zažili skandály s, s koňským masem, docházelo k kontaminaci dioxinem a eh, také jsme tady měli maso sklonovaných zvířat, byly tady kontaminované alkoholické nápoje nebo organické výrobky, které vlastně nebyly výrobky organickými a to nám ukazuje, že je tady dochází k dalšímu oslabování základních principů mm, Ehm, neposilujeme důvěru spotřebitelů v potravinový řetězec. A e, toto je propojeno nejenom se selháním v kontrolních mechanismech a regulaci, ale e, také je to e, nutně propojeno s navyšováním deregulace, liberalizace zemědělské politiky a takhle se zvyšováním se komplexnosti a potravinového řetězce. A toto pak může eh, posílit velký eh, agroprůmysl a pokud nebude docházet k řádné kontrole, eh, tak i nadále tady budeme zažívat podobné případy. Pokud se nám ovšem nepodaří zcela změnit produktivní model. A nyní dostává slovo paní Morvaj. Děkuji. Eh, tohle téma se točí kolem eh, podvodů v potravinářství. Je to eh, úplně jednoznačné téma, ale řešení není tak snadné. Já doporučuji sledovat toto téma svým krajanům v Maďarsku Eh, choďte s košíkem každou sobotu ráno na trh a eh, nechoďte k těm nadnárodním koncernům, které eh, prodávají samé krámy. Po celém maďarském hlavním městě jsou například různé trhy, které prodávají dobré výrobky. Prodávají tam přímo výrobci a potom můžeme e, všichni, e, když tam budeme kupovat, e, prospívat svému zdraví a není to a tam ani dražší než v supermarketech, takže zkuste tohleto a uvidíme se v sobotu na trhu. Děkuji paní Morvaj a ní má slovo paní Petrovič. Evropská unie vždycky zdůrazňovala důležitost ochrany spotřebitelů jako jedno ze svých eh, politiků. Nedávné potvory eh, v oblasti potravinářství eh, ukazují, jak je to s ochranou spotřebitelů a mm, také narušují důvěru spotřebitelů. Spotřebitelé si musí být jistým s tím, že to, co je na výrobcích, je i uvnitř, je napsáno na výrobcích, je i uvnitř nich Eh, pořád eh, jsme svědky toho, čeho jsou eh, podnikatelé někteří schopni, aby dosáhli vysokého zisku. Nedávno, nedávný případ špatného označování zvířecích druhů eh, je jenom eh, jedním z případů. Ovšem tohle jsou eh, věci, které hodně jsou v pozornosti veřejnosti a náš trh a i veřejnost si zaslouží důkladnou kontrolu potravinářských procesů. Děkuji mnohokrát. Poslední vystupující, paní Pruzan. Svinsko meso u prodaji kao govedina, lažno maslo... Koňské maso, které se prodává jako hovězí, eh, nesprávně uvedený objem, eh, čili něco, co bylo zmražené, prodávané jako čerstvé. O těchto záležitostech eh, by se nemělo diskutovat v letošním roce v Evropském parlamentu, ale jsme k tomu nuceni, protože důvěra spotřebitelů je na bodu mrazu. Evropská unie nemá jasně definovanou definici, pouze máme nařízení 178 z roku 2002, v němž se uvádí, že není správné klamat spotřebitele. My bychom měli postupovat tak, abychom eh, tu definici eh, rozšířili, tak abychom kvalitativně stejné eh, výrobky dokázali jednotně označit, aby v EU nemuseli žít občané první a druhé kategorie, aby všichni měli nárok na stejnou kvalitu, aby skončila spekulace o našem zdraví. Dáváme slovo panu komisaři Potočníkovi, prosím. Vážený pane předsedo, Vážení poslanci, chci poděkovat zpravodajům za pilnou práci při přípravě této zprávy. Evropská komise plně sdílí názor, že potírání podvodů v potravinářství je zásadní prioritou, pokud chceme dosáhnout vysokou úroveň bezpečnosti potravin a důvěru spotřebitelů na trhu EU a také konkurenceschopnost našeho potravinářství. Na základě zjištění přítomnosti koňského masa v potravinách vzniklo několik iniciativ, které se snaží eh, působit osvětově v boji proti podvodům potravinářství a také lépe zajišťují prevenci, detekci eh, a eh, také odstrašování od podvodů v této oblasti. Ehm, například síť, která zahrnuje všechny členské státy a komise, bude zaměřena na boj proti podvodům v potravinářství a zajistí, aby tento boj byl koordinován po celé EU. Vznikl tým v generálním ředitelství pro ochranu zdraví spotřebitelů, který se bude věnovat jednání s dalšími agenturami, například s Europolem, jak nejlépe koordinovat strategie v boji proti podvodům v potravinářství. Pracujeme také na dalších iniciativách, které byly představeny v březnu loňského roku. Mohu říci, že oblasti práce, kterým se věnujeme, jsou v souladu s doporučeními zprávy, kterou před sebou dnes máme. Chci také podotknout, že připravujeme druhé kolo testů pro detekci neoznačené přítomnosti koňského masa. Zpráva, o níž budou poslanci tento týden hlasovat, je pro komisi velmi užitečná a nabízí také podněty pro inspiraci pro další iniciativy. A myslím, že není třeba dodávat, že komise bude i prů, nadále průběžně parlament informovat o pokroku. Pokud jde o označení původu masa, v kontextu nových právních předpisů se zlepší informovanost spotřebitelů. Kromě například bude povinné označení původu hovězího masa, k tomu bylo přijato nové nařízení ze strany komise, kde bude také mandatorní označení vepřového masa e, a dalších druhů masa. Pokud jde o označení, Ehm, původu masa, které se používá jak v rámci složení výrobku. K tomu vzniklo nařízení přijaté v prosinci, ale kromě označování původu potravin a surovin si musíme uvědomit, že to zdaleka nestačí eh, k předcházení těmto podvodům. Skandál s koňským masem by nastal i tehdy, pokud by bylo bývalo označování původu masa povinné. Pokud jde o klonování, 18. prosince komise přijala dva legislativní návrhy věnované mm, problematice vody zvířat a také technik klonování. První navrhovaná směrnice bude zakazovat klonování pro hospodářská zvířata v EU a bude zakazovat dovoz klonovaných jedinců do EU. Další navrhované eh, ne texty budou také zakazovat geneticky modifikované mléko na trhu EU. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaře. Tím končí rozprava a hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. Teď se dostáváme ke zprávě Steinruck, účinné inspekce práce jako strategie na zlepšení pracovních podmínek. A slovo má paní